Euh, Vážení kolegové, navrhuji, abychom včas začali, tak abychom byli přesní do chvilní jako vždy. Už máme pár minutek sklus. A kromě toho dnes máme velmi, velmi nabitý program. Rovnou vám sdělím, že Hlasovat se bude nejpozději v 10 hodin. A hlasovat budeme elektronicky. Takže požádám vážené členy výboru a členky výboru, kteří sebou nemají hlasovací kartu, aby eh, si sehnali, zajistili a pokud jsou tady asistenti, tak prosím, aby asistenti poslanců, kteří ještě nedorazili, tak eh, aby je upozornili na to, že se bude hlasovat touto cestou. Věděli jste návrh pořadu dne, Kobuniu jste dostali e-mailem a teď se to tady distribuje v tištěné podobě, takže pokud někdo nemá připomínek návrhu pořadu jednání, tak je přijat. Nyní sdělení předsedy. Sdělení předsedy pod bodem 2. Máte tam seznam v Koboňu seznam jazyku do kterých se nestlumočí. Vysílá se schůze po internetu, jako obvykle. Má to obrovský mezinárodní úspěch. A hlasovat se tedy bude elektronicky. Rád bych poblahopřál Ingeborg Gressle k jejím narozeninám. Inge omládla zase 3. března, 2. března. Inge každý rok mládne o rok, takže k tomu blahopřejeme. A mám zde omluvu kolegu Suriana a Godmanise, kteří se nemohou dnes zastavit, také Damian Abad, který byl pozván prezidentem Francouzské republiky, aby se účastil důležité akce na jihu Francie. Tak celka hodinu budeme věnovat rozpravám o bodech 4, 5 a 6. To znamená, vyslechneme si rychlou, rychlou prezentaci Sidonie, Eh, prezentace toho pracovního dokumentu. Velice důležité téma, ke kterému bude hovořit Reimer a vypracoval nám k němu další pracovní dokument. Konkrétně mám na mysli eh, chystaná, eh, chystaný návrh k víceletému finančnímu rámci a čeká nás potom ještě prezentace opět pracovního dokumentu Eh, vypracovaného Ingeborg kresle k finančnímu nařízení. Tyto tři body spolu samozřejmě souvisí a sou, souvisí spolu o to víc, že od nynějška budeme mít nepřetržitě k dispozici jaksi balíček, nebo se budeme zabývat balíčkem, který komise předloží ke schválení radě a parlamentu. Je to balíček ohledně zavedení nových pravidel eh, rozpočtových a legislativních, pokud je o provádění Lisabonské smlouvy. Já navrhuji, abychom rovnou dali slovo Sidonii. Je-li tu? Ano, je tu. Pardon. Nevěděl jsem vás hned. Takže nejprve poprosím stručně Sidonii, potom Reimera, potom Inge. Bude to společná rozprava k těmto bodům. Sidonie, prosím. Bude to jenom velmi krátká prezentace v angličtině, protože ten dokument byl napsán anglicky a nejsem si jistá, jestli mám vůbec k dispozici polskou verzi. Tento dokument je obvyklým krokem v každoročním rozpočtovém postupu. Nejedná se tedy o žádný mimořádný pracovní dokument. V tomto pracovním dokumentu jsem se snažila poukázat na některé body, které předložila komise v rámci přehledu finančního programování na základě požadavku, který figuruje v, mezi, v dohodě mezi institucemi. Tedy jako obvykle, finanční programování je přehledem konkrétních plánů pro rok 2011. Rozhodl jsem se držet eh, obvyklého způsobu a poukázat na některá hlavní opatření a na některé důležité rozpočtové linie podle jednotlivých rozpočtových kategorií, ale také jsem zmínila problematické oblasti. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout přehled finančního programování, ale Příjemcem tohoto dokumentu by měla být i Evropská komise, protože bych ráda, aby mě vyjasnili některá témata, která jsem v pracovním dokumentu nastínila. Jedná se především o pilotní projekty, přípravná opatření a v některých oblastech si myslím, že pořád ještě existují pochybnosti týkající se především baltské strategie Evropské unie podle mého názoru není ve finančním programování dostatečně dobře popsána a byla bych tedy velmi ráda, kdyby komise vysvětlila, proč tam tento prvek stále chybí. Z finančního programování opět vyplývá problém, o kterém už víme. A to, že nás od stropu nedělí příliš mnoho manevrovacího prostoru v tomto finančním programování tento problém opět vidíme. Nebudeme mít čas procházet všemi kapitolami rozpočtu podrobně, takže to neudělám. Podle mého názoru ten dokument je velmi dobře srozumitelný, takže vás poprosím, abyste se na něj podívali kritickým pohledem, zjistili, jestli tam jsou věci, které jsou pro vás důležité a ráda bych si také vyslechla vysvětlení ze strany Evropské komise a to buď na této schůzi nebo na té další. To je pro tuto chvíli vše. Děkuji vám za pozornost. Bien, merci Sidonia. Děkuji Sidonie za vaši prezentaci. Velice úplnou a zároveň stručnou a nyní dávám slovo Reimerovi. Ja, vielen Dank. Eh. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně. posledních dnech jste obdrželi pracovní dokument, který se týká tématu přeskum eh, v o polovině období, který se nazývá Time to go ahead with determination. Je na čase jít rozhodně vpřed. Chci připomenout na to, že komise a pan generální ředitel tady zde je mezi náma, by nám mohla možná zodpovědět některé zásadní otázky. Nyní se nacházíme v situaci, že kdy komise včera Lisabonský balíček, tedy víceletý finanční rámec, schválila s ohledem na novou meziinstitucionální dohodu. Musím říci, že včera se jasně ukázalo, že to jsou v podstatě zásadní technické změny. Chci ale jasně říci, že to nestačí. Samozřejmě, že je třeba přizpůsobit mezi institucionální dohodu, když se změní smlouva, ale to má i politický význam. Právě protože Lisabonská smlouva zavádí nové politické priority a nové struktury. A zároveň se, se, se pro mě jasně ukázalo, že zde máme i nový název toho rámce. Tehdy my jsme se dohodli v rámci me, meziinstitucionální dohody a finančního řízení a finanční rozpočtové kázně. Nyní se to ale nazývá um, spolupráce ohledně rozpočtových opatření co se zatím skrývá, když se na to podíváme. My jsme se tedy tehdy dohodli na jiném názvu a komise se k tomu zavázala a najednou to škrtá, protože se to dotýká eh, práva na iniciativu komise, ale já si myslím, že takovýmto způsobem není možné zacházet s politickými rozhodnutími. Proto se chci zeptat pana generálního ředitele, kdy na pozadí těchto tří návrhů budeme mít tedy zprávu eh, komise k který eh, k fungování stávajícího rámce, protože samozřejmě jinak eh, nebudeme hm, schopni se tedy na tom dohodnout. A druhá věc, když se podívám na tu kapitolu CFPSB, tak zde došlo také k několika přizpůsobením a já se chci tedy ptát, kdy komise na základě dohody, která se týkala Evropské diplomatické služby, kdy komise předloží nový finanční nový finanční výkaz, tak abychom věděli, jaké jsou finanční prostředky v kapitole 4 a 5, protože v aktuálním návrhu eh, byl pravděpodobně převzata ta aktuální výše, kterou jsme navrhli pro CFSP. A další věc, ve většině ročních programů jsme se dohodli na tom, že budeme provádět přeskum v polholině v období, co se týče fungování a správných priorit, ať už se to týká strukturálních fondů či programu pro výzkum a ostatních víceletých programů. Jak chce komise v tomto případě postupovat tak, aby opravdu bylo možné tyto přeskumy provádět. Já bych tedy poplotil pana předsedu, aby mi komise nejdříve zodpověděla mé otázky a já potom budu pokračovat. Très bien, je, remercie donc le... Ano, děkuji. Takže komise si zaznamenala vaši žádost a také otázky Sidonie. Já možná teď poprosím Inge, aby nás uvedla do svého tématu, do svého pracovního dokumentu. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že vás musím znovu obtěžovat tímto tématem, ale pro nás je to velká šance, protože od včerejška máme na stole ten první z těch velkých pap balíčku, je to tedy, to, jsou to tedy přechodná opatření k finančnímu nařízení. Já jsem vám, snažila se vám tedy vysvětlit v tom mém dokumentu, k čemu došlo v posledních pěti letech. Poslední reforma eh, vstoupila v platnost 1. 1. 2007 a sloužila k tomu, aby komise mohla své vlastní problémy, které vyplývají ze starého finančního nařízení, aby komise se s nimi mohla nějakým způsobem vypořádat. Viděli jsme, že zde máme různé problémy, co se týče zprávy různých fondů, protože ty, kteří peníze obdržují, tedy to jsou ty příjemci těch peněz, ty ještě nejsou spokojeni s těmi ustanoveními a pravidly. Proto je důležité, abychom měli reformu, která opravdu půjde směrem zjednodušení a poslouží tomu, aby jsme vylepšili pověst Evropy právě pomocí řízení finančních prostředků. Dnes musíme vyjasnit některé důležité strategické otázky a byla bych ráda, kdyby se k tomu kolegové a kolegyně mohli vyjádřit. Včera jsme viděli, že ten dokument, který komise předložila, plní zejména jední přání, jsou to přání, které se týkají zejména převodu. Pak jsme slyšeli, že zde eh, je požadavek toho, abyste rada chce tedy, tedy vlastní financování diplomatické služby. A pokud tedy se splní přání komise a rady, jaký prostřed máme k tomu, abychom si mohli prosadit naše vlastní přání? Já si myslím, že v tomto případě bychom vůbec neměli šanci si vlastní přání prosadit. Já jsem se snažila ta naše přání, to, co chceme nějakým způsobem zaznamenat, eh, k tomu patří zejména ta národní prohlášení, ty národní dasy. Potřebujeme, aby národní státy měly jiný způsob zprávy eh, strukturálních fondů aby zde byla jakási strukturovaná odpovědnost. A tento systém bychom rádi měli zakotvený v článku 53 finančního nařízení. O tom jsme se, tímto jsme se také dlouho zabývali, nikdy se nám to nepařilo, Reimer by vám to potvrdil. Já bych teda tedy chtěla, aby se nám to podařilo. Některé členské státy jsou již pro, například Španělsko. Pro nás je to opravdu velice důležité, protože pokud to neprosadíme, tak finanční řízení neslepšíme odpovídajícím způsobem. Pak zde máme to přání toho tolerovaného rizika, kde naposledy také došlo k tomu, že se to v radě zablokovalo a nedošli jsme k cíli, který jsme si vytkli. Dále zde máme ten starý problém, že je příliš mnoho nařízení a pravidel. A já bych řekla, že by se nám, pokud bychom snížili počet těch pravidel, tak bychom se vyhli opravdu velkým problémům, protože některá ta pravidla jsou dokonce v rozporu. Pokud se nám podaří mít ve finančním nařízením i pravidla, rozpočtová pravidla pro fondy a pokud budou konzistentní, tak tím získají všichni, aniž bychom se museli dotknout obsahu pravidel. Je důležité pouze snížit počet těchto pravidel. Už to je velká pomoc. Takže to jsou takové zásadní otázky, které je třeba vyřešit a mně je jasné, že pokud nebudeme mít v ruce žádný nátlakový prostředek, tak se nám tyto otázky nepodaří vyřešit a ztratíme opět 3-4 roky a vůbec k ničemu nedojde. A já si myslím, že je opravdu škoda, když neustále trávíme svůj čas s stejnými problémy a nevyřešujeme je. Samozřejmě je zde problém diplomatické služby, kterou my si můžeme jaksi tuto službu dát pod naší kontrolu tím, že budeme požadovat ta národní prohlášení. To jistě ano, bude to potom jaksi naším vězněm. Toto je určitá možnost, protože tentokrát máme pomocí nové smlouvy mnohem větší prostor pro to, jak se prosadit. Druhá věc. Úvěrové financování budov. Vždy to bylo zamítnuto, náš zpravodaj pro budovy nám představí určitou možnost, jak to řešit. Ale všechny tyto věci, které nám rada doposud blokovala, tak přesně tyto věci můžeme nyní použít proto, abychom prosadili to, co chceme mít v finančním nařízení. Takže já to i takto vnesu do našich jednání v radě. Já vám chci jenom opravdu ukázat, jak široký manévrovací prostor nyní máme. A myslím si, že na začátku našich diskuzí bychom se neměli příliš omezovat. Chtěla bych poprosit o to, aby jsme se opravdu velice dobře koordinovali s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Já bych byla ráda, abychom sepsali jednu jedinou zprávu. Nejhorší by bylo, kdybychom měli dvě různé zprávy, které by eh, byly ještě v rozporu, to by opravdu nebyla dobrá věc, takže já budu eh, prosit o to, abychom měli společnou jednu právu, abychom také měli určité společné schůze. Tentokrát máme velkou šanci. Máme tři různé návrhy eh, zákonů což je samo o sobě hodně práce, ale na druhou stranu bych se nám mohlo pořadit tyto tři jisté postupy, které zatím spolu nesouvisí, určitým způsobem sloučit a to by nám práci ušetřilo. Děkuji. Merci Inge. Děkuji Inge, která nás žádá zároveň, abychom snížili počet eh, těch různých pravidel ve finančním nařízení a vůbec celé právní úpravy a zároveň, abychom zjednodušili své vlastní postupy. Ehm, je vypracovala jednu zprávu ke třem tématům, která původně, byly, která původně byla pojímána samostatně. Já bych rád tady vyzdvihl význam práce Inge a vůbec finančního nařízení. Ono to vypadá, že to je téma technické, odborné, ale tady jsme vlastně u jádra celé věci. A je to téma, u kterého, jak připomněla navzdory snahám Reimera, když předsedal výboru, eh, rozpočtovému výboru, eh, tak zatím se nám u tohoto tématu stále, stále nedaří eh, dosáhnout rozumné dohody. A tady nás čeká jeden velice důležitý termín, Eh, respektive tady teď došlo k výrazné změně se eh, změnou smlouvy. Já chci poděkovat eh, všem třem zpravodajům, kteří nám představili své pracovní dokumenty, nesmírně kvalitní, ze kterých nyní budeme moci vycházet. Máme zde pana ředitele generálního ředitelství pro rozpočet, kterého zde vítám. Padlo zde několik otázek na adresu komise. Nevím, zda můžete hned zareagovat, pane řediteli ale určitě budete chtít něco říci a možná byste mohli využít této příležitosti, abyste nás stručně seznámil s tím Lisabonským balíčkem, na kterém nyní pracuje kolektiv komisařů. Prosím, pane generální řediteli, máte slovo. Oui, merci beaucoup, président. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se rád připojil k vašim eh, slovům díku za práci eh, vašich zpravodajů. Jsou to opravdu velmi užitečné pracovní dokumenty i pro, eh, i pro práci komise. A doufejme, že nám to umožní co nejkonstruktivněji přispět i do činnosti vašeho výboru. Rád bych zareagoval eh, na vaši žádost eh, a upřesnil některé věci. Samozřejmě k podrobnostem se můžeme ještě vrátit potom průběžně, jak se ty věci budou vyvíjet. Nejprve bych rád připomněl, že balíček, který byl přijat včera komisí, eh, jak jste řekl, je to balíček vlastně prováděcích předpisů k Lisabonské smlouvě. Nic jiného. Jde především o to prezentovat eh, změny adaptace finančního nařízení, které vyplývají z provádění Lisabonské smlouvy. Dále jde o přepracování interinstitucionální dohody eh, v nařízení rady, jak o tom hovoří ustanovení smlouvy. A konečně jde také o to zavést novou mezinstitucionální dohodu pro oblasti, které do toho nařízení rady nebudou spadat a musí to zůstat v rámci více flexibilního řízení. Tedy nemělo by to být vytesáno do mramoru v tom nařízení, měla by tam být ponechána větší volnost, něco podobného, jako jsme měli u minulé mezinstitucionální dohody. A popíšete možná trošku eh, radikálně, ale vlastně jde pouze o přepsání toho, co bylo požádáno, respektive, pardon, eh, o přepis požadavků vyplývajících ze smlouvy. Zejména pokud jde o to nařízení rady, eh, do které budou vepsány prvky, které byly ad hoc uvedeny v internacionální dohodě. Čili jde skutečně pouze o technické přizpůsobení o technická přizpůsobení, eh, která si žádá provádění Lisabonské smlouvy. Vrátíme se k některým otázkám, kterými se zabývá váš výbor a Evropský parlament, až eh, vám dáme k dispozici zprávy, se kterými se počítá, zejména v rámci mezinstitucionální dohody. Například se sejdeme k vyhodnocení fungování finančního rámce. To musíme prezentovat v dubnu, pravděpodobně 28. dubna. Komise přijme tuto zprávu a zároveň s tím přijme návrh rozpočtu pro rok 2011. Stejně tak samozřejmě v souladu s ustanoveními finančního nařízení vznikne návrh, obsažný návrh komise, který se bude týkat revize finančního nařízení. Vznikne potom sdělení komise, které bude přijato v květnu, pravděpodobně v druhé polovině května složky komise na tom nyní intenzivně pracují. Jak víte, budeme mít také ten známý dokument eh, rozpočtového přeskumu, o rozpočtovém přeskumu, jehož jedna verze, neúplná verze, kolovala již v listopadu loňského roku. Pan předseda Barroso se k tomu vyjádřil, Evropská rada k tomu zaujala stanovisko. Počítá se s tím někdy v červenci až srpnu tohoto roku. A na podzim potom nás čeká také návrh o e, tolerovatelném riziku chyby. Takový je tady harmonogram příštích prací a celý tento harmonogram musí mít komise na mysli když přeskoumává, pardon, váš výbor musí mít na mysli, když se zabývá návrhy komise. Já doufám, že s tímto harmonogramem eh, vyjdeme vstříc očekávání vašeho výboru a že také splníme samozřejmě své povinnosti, které vyplývají ze smlouvy. Pokud je o konkrétnější otázky, které zazněly. Rád bych uvedl, pokud je o otázku zpravodajky k, k rozpočtu na rok 2011, pokud je o Baltské moře. Situace je taková, že tady je ta vnější složka, na to bylo vyčleněno 20 milionů eur. Abychom ty výdaje převedli, bylo by třeba, aby, právní, aby byl přijat právní základ, to by byl první předpoklad. Bylo by také třeba, abychom měli nějaké návrhy. A tady musím říct, že ta situace není zcela jasná, protože eh, není jasno v tom, zda tady máme či nemáme projekty. Eh, v, tuto, v této chvíli jsme ve fázi politických jednání, eh, přípravy toho projektu, ale nevím, zda tyto politické záměry se skonkretizují nebo brzy skonkretizují do konkrétních návrhů, které by byly předloženy komisi. Alespoň podle toho, co mi říkají příslušní pracovníci na e DG pro vnější vztahy a na e DG pro regionální vztahy, když se jich ptám tak, eh, na tyto věci, tak eh, takovou to dostám odpověď. Pokud je o eh, zbylé věci, pane předsedo, myslím si, že jak jsem tady načil ten harmonogram, tak jsem snad už odpověděl na některé otázky, které mi položil pan Böge. A možná nejlepší bude, když uzavřu své vystoupení a samozřejmě jsem připraven odpovědět na případné další dotazy zpravodajů či členů vašeho výboru. Děkuji. Děkuji, pane generální řediteli. Reimer si chce hned vzít slovo. Mám tady ještě další žádosti o slovo. Chceš si vzít slovo hned? Dobře, takže Reimer. Já vás prosím, eh, strpení kolegové, já jsem vědomě na, ve svém úvodu neřekl nic o obsahu svého pracovního dokumentu, protože jsem si chtěl nejdříve vyjasnit další postupy, které plánuje komise. Pokud jsem to pochopil správně, tak komise pravděpodobně koncem dubna předloží zprávu o fungování stávající meziinstitucionální dohody. A někdy mezi červencem a zářím potom budeme mít doho- dokument o přeskumu rozpočtu Pan generální ředitel ovšem neřekl nic o tom, co hodlá učinit s ohledem na finanční výkazy, které souvisí s Lisabonem. Bude to potom v návrhu rozpočtu pro roku 20, rok 2011, má to víceletou perspektivu, nebo to bude přesunuto na rok 2013. Rovněž nic neřekl k otázce, jakým způsobem chceme nyní společně se zhostit našeho společného úkolu, a to je přeskum v polovině období víceletého finančního rámce. Já bych tedy, pan předsedo, pane předsedo, poprosil, aby mi pan generální ředitel nejdříve zodpověděl, odpověděl tyto dvě otázky a já potom předložím svůj eh, vlastní návrh, jak postupovat. Bien, euh, je... Gorane, uh, Reimer by asi byl radši, kdyby pan generální ředitel zareagoval hned. Leda, že byste měl doplňkovou otázku k tomu, co zde zaznělo. Takže prosím, Garane. Ano, přesně tak, proto jsem chtěl vystoupit nyní. Mám pocit, že není úplně jasné, jaký má komise záměr, co se týče původního cíle přeskumu na půl cesty. Dokument Sidonie o finančním programování jasně ukazuje, že před námi stojí obrovský problém pro rozpočty 2011, 12 a 13. Nemáme totiž žádné marže. Máme tedy návrh šesti různých balíků, týkající se Lisabonu, EAS, rozpočet eh, pro rok 2011, 13 a dále, ale pořád není ještě úplně jasné, jaký má komise záměr, co se týče návrhu rozpočtu, eh, tedy eh, pře, přeskumu na půl cesty, včetně rozpočtu pro rok 2013. Kdy nám to předloží? Bude to společný návrh pro roky 2011 až 2013? Pro zbytek tohoto finančního rámce? Nebo v jaké formě to bude předloženo a kdy? Já myslím, že to je třeba vyjasnit. Během slyšení komisařů rozpočtový výbor požádal o jeden návrh takovéhoto přeskomu na půl cesty, včetně čísel, do konce prvního pololetí tohoto roku a chtěl bych zdůraznit ještě více než Reimer, že je potřeba, aby nám komise řekla, jaké má v této oblasti záměry, protože to je důležité pro rozpočtový postup tohoto roku. Děkuji, Gerane. Jsou tady ještě dva koordinátoři, kteří žádají o slovo. Dám jim také slovo, protože předpokládám, že rovněž si položit doplňující otázky. Takže Salvador a potom Helga. Salvadore, prosím. Thanks, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Rád bych jenom doplnil to, co řekl předřečník. Mně připadá také velmi důležité, aby komise splnila závazky ze slyšení. Proto si myslím, že je potřeba, aby nám komise vyslala signál jak to bude s jejich návrhem přeskumu na půl cesty. Protože to bude mít dopad nejenom na přípravu rozpočtu pro rok 2011, ale i na rozpravu v politických skupinách, která se bude týkat eh, financování cíle, který je zapsaný ve strategii 2020. Proto si myslím, že tento průtah není úplně v pořádku a je potřeba, aby komise rychleji předložila tyto návrhy týkající se rozpočtového přeskumu. K tomu se váže otázka, kdy komise splní slib, že předloží tomuto parlamentu návrh rozpočtu pro Evropskou diplomatickou službu. Vím, že komise chce tyto návrhy předložit co nejrychleji, protože to má souvislost s finančním nařízením a je to předpokladem pro to, abychom přijali tento návrh. Potřebovali bychom ale vědět, v jakém časovém horizontu předloží komise tento návrh rozpočtu. Pokud vím, první termín měl být v polovině koncem února, teď už máme březen a pořád ještě nevíme, kdy komise takovýto návrh předloží. A chtěl bych trvat tedy na této otázce. Znovu se táží, kdy předloží komise tento návrh rozpočtu. Jsem do tom. Děkuji, Salvadore jsme o to více zaraženi těmito požadavky, které byly vyjádřeny v moderní verzi Castiglioneho. Helga, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se vrátit ke stejnému tématu. O tom připomně jednou, jednu věc. Když jsme měli kompromit k finanční přes perspektivě 2007 až 2013, tak jsme měli naprosto jasné politickou dohodu, která se týkala toho přeskumu. A bylo to naprosto jasně řečeno, jak ať už se to říkalo příjmu či přeskumu výdajů. Společně jsme s radou a připomeňme si výrok tehna, tehdejšího eh, šéfa rakouské vlády, který řekl, že pokud budeme takto postupovat, tak prostě jako do posud a nic nezměníme, tak to bude velký problém. Já vidím, že komise ve svém vlastním zájmu, protože protože komise chce přeci přizpůsobit evropskou politiku nové situaci, tak komise by sama měla tlačit na změny, protože komise musí předložit odpovídající návrh. V podstatě to mělo již být v roce 2009. Nyní máme březen 2010, byly předloženy jisté neoficiální dokumenty, ale doposud nemáme na stole žádný jasný koncepční návrh. Proto prosím kolegy i komisi, aby nyní byly aby se nyní vyjádřili jasným způsobem, aby nevyhýbali v rámci své odpovědi. Chci tedy, aby mi komise řekla, zda dojde k předložení toho dokumentu, nebo zda se to celé odloží na, až do nové finanční perspektivy, které zač, která začne až v roce 2014 ale musím říci, že to mi jaksi politicky nesedí k tomu, co včera řekl pan Barozo. Proto je tedy důležité, a Braimer to ve svém dokumentu má, že pokud chceme mít novou politiku pro dobro našich eh, evropských občanů, tak to prostě musí mít dopady na evropský rozpočet. A proto prosím zástupce komise, aby se k tomu jasně vyjádřil. Merci, Elga. Děkuji, Helko. Takže, pane generální řediteli, Vyslechl jste si vystoupení mých kolegů, kteří jsou velice znepokojeni tím, že už v rozpočtu nejsou, není žádná marže pro ten strop. Máte v současné době nějakou marži pro to, abyste nám vysvětlil ústně, jak vypadá průběh prací na komisi? Děkuji, pane předsedo. První věc, kterou bych rád potvrdil, je, že komise opravdu, jak jsem řekl, vystoupí se zprávou o fungování meziinstitucionální dohody a případně také s příslušnými návrhy. V této fázi, pokud se mě tážete, zda mám marži, to vám sdělit eh, k tomu něco více, tak je nemám, protože to je něco, co musí být projednáno kolegem komisařů. Samozřejmě jednotlivé složky komise eh, na tom pracují. Rozpočtová situace je dobře známa. A je zde otázka, jaké by byly konkrétní postupy, způsoby, jak bychom měli reagovat na případné problémy, které se mohou objevit. A o tom rozhodne kolegium komisařů. Já se k tomu vyjadřovat nemohu to mi nepřísluší. Ale rád bych zdůraznil to, že budete mít tady tu zprávu, 28. dubna budete mít zprávu se všemi příslušnými návrhy, eh, paralelně s přijímáním rozpočtu pro rok 2011. Pokud je o revizi programu, jako o tom hovořil pan Böge, samozřejmě Komise se v této věci angažuje a rád bych připomněl, že nad rámec obecných ustanovení, ehm, obecných postupů pro vyhodnocení, které jsou zakotveny ve finančním nařízení, a k tomu má komise určité nástroje, jak postupovat. Konkrétně Activity Based Management, eh, Management System, tedy systém řízení podle činností. Eh, tam se počítá s hodnotícím plánem. Eh, kromě toho eh, ve specifických programech jsou nastaveny určité požadavky, pokud jde o hodnocení. A to jsou programy, které schválil parlament a rada. Tato vyhodnocení se provádějí v souhlase s ustanoveními v těchto programech Komise tady opět dodrží závazky, které byly přijaty v rámci těchto programů. Pokud je o Evropskou diplomatickou službu a návrh rozpočtu, obdržíte zatím nemohu říct kde, ale obdržíte co nejrychleji návrh, opravný návrh rozpočtu, tak aby se zohlednili dopady toho, že, nebo důsledky toho, že se zavedla tato nová služba. Komise úzce spolupracuje s paní Eštnovou eh, na této věci. Myslím si, že lecos již bylo vykonáno. Jak víte, komise po všeobecné politické diskusi o této otázce 11. března komise přijme eh, návrh změny finančního nařízení a také návrhy přizpůsobení pravidel eh, pro, v oblasti statutu. To vše tedy 11. března. Opravný návrh rozpočtu, pardon, návrh opravného rozpočtu by měl následovat v týdnech Eh, které budou tady následovat po 11. březnu. Já vám v této fázi nemohu dát konkrétní termín, konkrétní termín přijetí toho opravného rozpočtu komisí, ale, respektive návrhu opravného rozpočtu komisí, ale věřte, že nám leží na srdci, aby se to vyvíjelo rychle. A také paní Ešnové velmi leží na srdci, aby to šlo kupředu rychle, protože potřebuje ten návrh rozpočtu, eh, aby mohla pokračovat se zaváděním příslušných struktur Evropské diplomatické služby, eh, jež jsou nutné pro co nejrychlejší jednotné působení. Takže i v této věci se komise angažuje tak, aby mohla předložit návrh opravného rozpočtu v týdnech, které budou následovat. Tolik tedy na toto téma. Pokud je o otázku paní Triple, pokud je o střednědobý přeskum, Tady hovoříme o zprávě o fungování sociální dohody a nebo o přeskumu rozpočtu. Pokud je o fungování sociální dohody, o tom jsem hovořil, tento datum znáte. Zbor komisařů rozhodne o nových orientacích na základě eh, zohlednění rozpočtové situace. A pokud je o přeskum rozpočtu, jak víte, eh, a ostatně bylo to na žádost vašeho výboru, vzhledem k té mimořádné situaci, komise, která řešila běžné záležitosti v listopadu, eh, jsme odložili termín pro přijetí této zprávy. Předseda komise se domnívá, že cílové datum a myslím si, že to bylo i potvrzeno Evropskou radou, že ten cílový termín eh, pro prezentace tohoto dokumentu by měl být eh, od července dále. Konkrétní termín zatím nebyl definitivně stanoven a to je také důvod, proč jsem ve svém předchozím vystoupení hovořil o červenci či září a myslím, že takto jsem již zodpověděl na otázky, které byly položeny v tom druhém kole diskuse. Děkuji, pane generální řediteli. Prosím, Reimere. A potom James také žádal slovo. Celá ta diskuze přirozeně znovu ukazuje to, což jsme také mohli sledovat ve zvýšené víře v posledních měsících. A totiž, že dohody, které se týkají rozpočtového přeskumu, zejména toho střednědobého, ze strany Rady a komise jsou zcela jinak interpretovány, než tak, jak jsme to dojednali a než tak, jak jsme to viděli my. Všichni víme, že ten Čas, který máme k dispozici, je v, ohledně různých témat velice napjatý. Ovšem e, i v otázce toho střednědomého vyhodnocení samozřejmě do toho patří ten víceletý rámec, protože pouze pokud budeme mít dobrou analýzu, tak v tom víceletém rámci budeme mít správné priority a správnou implementaci. My musíme přesně vidět, kde jsou problémy a kde musíme mít z hlediska rozpočtové kázně jiné priority, jakožto parlament. A teprve potom se musíme věnovat otázce stropů v jednotlivých okruzích a také těch marží, které nejsou. Samozřejmě to k tomu rovněž patří. Chci dále říci, že bychom nyní měli uvažovat o přizpůsobení té meziinstitucionální dohody ale zároveň ještě vůbec nevíme, jak bude vypadat struktura diplomatické služby a nebudeme, nevíme, jak tam bude vypadat rozhodovací proces. Takže já si myslím, že toto třeba je snit a je to věznit právě v meziinstitucionální dohodě, například v kapitule, která se týká zahraniční a bezpečnostní politiky. Pokud si toto nevyjasníme, tak nemůžeme se jasně dohodnout na těch takzvaných technických přizpůsobeních. Proto bych, pane předsedo, řekl sice spontánně, ale si s tou rozvahou, že ten pracovní dokument, který jsem dnes chtěl předložit, tak tento dokument prostě stáhnu. A navrhuji, a příští týden se rád o tom um, budu bavit intenzivně s koordinátory a dalšími kolegy. Já tedy navrhuji, že chci tedy znovu pracovat s komisí a e, hovořit na nich o meziinstitucionální dohodě a o víceletém rámci. A budu se chovat tak, že v tom smyslu, že tedy chci, aby v těch vyjednáváních byl integrován ten střednědový přeskum rozpočtu. Pokud tedy komise není schopná využít svého práva iniciativy, a já jsem to již několikrát opakoval, tak se iniciativy chopíme my. Na základě toho, jaký konsenzus dosáhneme my zde v našem výboru. Děkuji. Reimer, eh, Děkuji mnohokrát, Reimere, za tento návrh. James Ellis žádal o slovo a potom debatu uzavřeme. Prosím, Jamese. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že mi připadá vyslovit se za moji frakci, protože ostatní její členové tu dnes nejsou. Dovolte mi určitě několik poznámek. Historicky vzato střednědobý přeskum, eh, například pro období 2000 až 2006, tam to bylo velmi velice nejednoznačné, ta ustanovení, ano, je to, je to tomu stejně i pro toto období. Eh, Věděli jsme, že tam nebudou nějaké jasně nastavené postupy eh, pro střednový přeskum, ale máme jasně nastavené postupy, pokud je o um, nové, uh, nové výhledy finanční. A souvisí to, nebo týká se to roku 2011, už se docela blížíme tomu termínu s tím, jak se nám posouvá ten kalendář. A já tuto otázku kladu proto, že v návrhu Reimera Begeho v dokumentu, který se týká stanoviska rozpočtového výboru eh, v minulém funkčním období parlamentu eh, k tomu třífázovému postupu a k prodloužení stávajících finančních výhledů. Eh, tak eh, v tomto funkčním období nebo za tento rozpočtový výbor nemáme eh, žádné stanovisko k tomuto názoru. Já si myslím, že bylo užitečné vypracovat eh, otázku k ústnímu zodpovězení komise a radě někde v létě nebo na podzim, kde bychom se dotázali, jaké jsou finanční požadavky či výhledy komise, jak my k tomu přistoupíme a mohli bychom tedy sformulovat své stanovisko k tomu, zase přejeme prodloužit finanční výhledy, jinak by se to mohlo ztratit potom v debatách o diplomatické službě nebo o něčem jiném. Myslím si, že se nad tím musíme začít zamýšlet, protože to bude velice brzy aktuální. Ano, děkuji, Jamesy. Eh, domnívám se, jak o tom hovořil James, eh, a zapadá to i do toho, co řekl eh, náš zpravodaj a další koordinátoři. Domnívám se, že je třeba, aby náš rozpočtový výbor a parlament upřesnil své stanovisko jednak k harmonogramu e, prací a rozhodnutí, e, dále k obsahu přeskumu rozpočtu a také k novému harmonogramu pro finanční výhledy. Tedy jde o to, zda to prodloužit, tak abychom do budoucna zajistili e, soulad mezi obdobím eh, finančních výhledů s funkčním obdobím komise a parlamentu, anebo zda se přetržíme sedmiletých výhledů. Ehm, jde, třeba, jde o to tedy vyjádřit se k tomu stanovisku, které přijal parlament v minulém funkčním období. Musíme také zajmout nějaké stanovisko. Eh, já tady zatím kolegové poděkuji našim řečníkům. Reimer oznámil, že stáhne svůj pracovní dokument, ale chce k tomu ještě něco připojit, takže prosím, Reimere. Chci ještě Eh, odpovědět krátce Jamesovi. Pokud si správně vzpomínám, tak jsme tato myšlenku toho ambiciozního předzkumu v polovině období a také o tom usnesení rozpočtu kolegy Šuriána um, prosinci minulého roku, tak o těchto dvou věcech jsme hlasovali v plénu a jasně jsme tedy zaujali náš postoj jestli si správně vzpomínám, tak jsme tenkrát nalezli určitě kompromisné, kompromisní vyjádření. Zároveň víme, že Rada a komise si o tom opravdu si toho moc neváží, nemyslí si, že by to bylo dobré. Já osobně si i nadále myslím, že je to správná varianta, takže se můžeme v klidu podívat na to, co se v Radě ukáže v roce 2011-2012, protože pokud se bude Rada hádat i nadále, jak se nyní hádá o diplomatické služby, tak se nám to určitě znovu vrátí na pořad jednání. Další věc. Komise Komise ve svém návrhu o novém předběžném rozpočtu říká, že Komise předloží návrh nového rámce. Jedná se tedy o to, že o komise jde pouze o nové více, nový víceletý finanční plán, vůbec se jí nezajedná o, tom, o ten přeskum, který my ale chceme a proto já se tedy budu snažit toto téma zapojit na základě návrhů, které zde padly a prosadit naše pozdaňovací návrhy v rámci těch vyjednávání. Très bien. Merci. Výborně, děkuji. Takže z toho, co nám řekl a potvrdil pan generální ředitel, si zapamatujeme, že pokud o harmonogram eh, komise, Eh, je zde datum 11. března, kdy se počítá s přijetím právního textu finančního nařízení statutu zaměstnanců, pokud je o eh, Evropskou diplomatickou službu. Eh, potom o několik týdnů později, přesnější termín nemáme, bude následovat návrh opravného rozpočtu pro financování této služby. 28. dubna bude přijat návrh rozpočtu pro 2011 a dokument hodnocení meziinstitucionální dohody, jeho fungování. V květnu potom sbor komisařů přijme návrh týkající se tříletého přeskumu finančního nařízení, eh, přeskum rozpočtu v červenci či v září a poté v říjnu to téma, jehož název je obzvlášť poetický, tolerovatelné riziko chyby. Děkuji vám a nyní přistoupíme k druhé části dnešní dopolední schůze, to je k hlasování. Tady všechny poprosím, aby si nejprve, nejprve tady požádám koordinátory, aby zjistili, za tu mají všechny své poslance, v každém případě, aby zjistili, za tu nemají více lidí, než na kolik mají právo. Také požádám každého člena výboru, aby se ubistil, že má svoji hlasovací kartu. Při nás čeká více jak 100 hlasování. Protože k těmto zprávám vzniklo, vznikl přespočet eh, jiných představ a návrhů. Göran chce položit otázku. Ne? Takže začneme zprávou Sidonie. Ano, Gerane? Mám připomínku spíše. Pořád jsme ještě nedostali všechny pozměňovací návrhy v jazycích, kterým rozumíme. A musím říci, že to je opravdu problém. Týká se to obou zpráv. 8.49 dneska ráno jsme dostali novou verzi pozněvacích návrhu zprávy triple. Některé byly ale jenom německy, nebyly anglicky a rozhodně ne švédsky. A musím říci, že to je problém i ostatních pozněvacích návrhů, které se týkaly zprávy a Sidonie. Já chápu tlak, pod kterým je sekretariát a překladatelské oddělení, ale prostě toto je důležité hlasování, toto situace je tedy nepřijatelná. V rozpravě jsme řekli, že budeme stát před situací v nadcházejících měsících, kdy budeme muset řešit finanční nařízení, zároveň s ES, rozpočet, přeskum meziinstituční dohodu a prostě budeme pod obrovským tlakem a musíme se pobavit nad tím, jak se budou řešit překlady a podávání návrhu, protože jinak tady opravdu vznikne demokratický problém. To je první problém. Za druhé, zpráva GMES. GMS. E Stínová zpravodajka by to mohla vysvětlit sama, ale já řeknu, že jsme vyjednávali hodně s výborem ITRE a to jednání se týkalo částek na Evropský program pro pozorování země. Je to jedna z oblastí, kde budeme muset eh, to navázat na přeskum víceletého finančního rámce, takže navrhujeme, abych se to přesunulo na nadcházející schůzi, protože potřebujeme více času, abychom vyjednali částky s výborem ITRE. Takže protože tady není zpravodaj, tak možná i z tohoto důvodu by se hodilo to přesunout na další schůzi. Takže se ptám pana předsedy. E, merci, Göran. Děkuji, Görane. Paní Karajů se hlasí. Puis Potom se Present. Děkuji, pane předsedo. Co se týče odložení zprávy o Evropském programu pozorování země, tak jsme všichni se dohodli na tom, že potřebujeme další financování pro program GMES to ovšem není k dispozici ve stávajícím rozpočtu. Nemáme totiž dostatečnou marži. Máme trochu marži v oblasti 1a. Nicméně je nám jasné, že v rámci diskuse o přeskumu by se to mělo vzít v úvahu tedy nejenom program GMES, ale i veškeré další politiky, které vznikají s Lisabonskou smlouvou. Zároveň se ale domníváme, že zprávu GMS e bychom neměli odkládat, protože je důležité, aby GMS e začal pracovat co nejrychleji na základě prostředků, které jsou zmíněny ve zprávě. Pakliže se to odloží, tento důležitý program pro občany i z hlediska klimatických změn a z hlediska ekologického bude také oddálen. Nesouhlasíme s tím tedy a pokud se jedná pouze o dvoutýdenní odložení, tak stejně nic nevyřešíme, protože za dva týdny nenajdeme ty prostředky navíc. Do zprávy už jsme dali to maximum, které je k dispozici, v rámci tohoto finančního výhledu. Takže stejně to k ničemu nepovede a navíc neohrožujeme žádné diskuse, které mohou proběhnout během střednědobého přeskumu. Takže bychom byli proti tomu oddálení, myslíme si, že by se mělo hlasovat dnes. Děkuji. Hlásí se další kolegové, ale si kolegové, nemáme čas jednat o obsahu ani o kalendáři. Eh, přistoupíme k hlasování. K GMES. Eh, vidím, že tady jsou dvě odlišná stanoviska. Příslušný výbor, tedy ITRE, bude hlasovat 18. Eh, my máme schůzi 17. Můžeme hlasovat 17. Důležité je to, aby KOBU hlasovalo před schůzí ITRE. Souhlasíte všichni s tím, že bychom měli tedy to zařídit tak, abychom hlasovali před výborem pro průmysl, ale abychom vyhověli sociálním demokratům, nebudeme hlasovat dnes. Vyhovuje vám to takto? Dobrá, tak budeme postupovat. A ostatní žádosti o slovo se týkaly také tohoto, Sedonie. Předtím, než budeme hlasovat, pane předsedo, tak bych ráda reagovala na to, co řekl Joram. Musím říci, že Plně souhlasím s kolegy ze sociální demokracie, protože je pravda, že je velice důležité pracovat s pozměňovacími návrzy, pakliže jsou ve více jazycích. Jenom abyste věděli, jak funguje rytmus práce. Musím říci, že jsem oficiální překlad do angličtiny pozměvacích návrhů dostala včera. A to vůbec nemluvím o polském překladu. To prostě si myslím, že eh, by byl skoro sen, kdybych to dostala v polštině. Já vím, že to říkám ironicky, ale v podstatě tu polskou verzi už ani neočekávám včas. Jenom abyste kolegové věděli, jaké to má dopady, kromě toho, co řekl Joran. Já musím připravit kompromisy u jazykových verzí, kterým nerozumím. Takže jak někteří z vás správně řekli a někteří z vás se obrátili na mě osobně, že měli pocit, že jsem vaše kompromisy nezahrnula. A někteří z vás byli tak inteligentní, že vás napadlo, že jsem to nezahrnula proto, že jsem to nepochopila z příslušné jazykové verze. Konkrétně další kolegové to zmínili a pořádně mě to vysvětlili, své pozměňovací návrhy. Netýkalo se to pouze italské verze, týkalo se to všech jazyků, kterým prostě nerozumím. a můžu se učit další jazyk, italštinu, španělštinu, pořád ještě uvažuju, který z nich, ale v praxi to znamená následující. S velkou podporou sekretariátu, který však není překladatelem, takže i jejich práce má svá omezení, já se musím snažit za prvé pochopit pozměňovacím návrhům, potom je zahrnout do kompromisu, přitom, že nemám konkrétní překlad a některé z nich jsou tak eh, složité, že prostě nestačí, abych si to přeložila intuitivně. Já se nesnažím nacházet výmluvy, ale myslím si, že tady opravdu vznikl problém, a to vážný problém. A když jsem ten problém sdělila sekretariátu, tak mě dokonce řekli, že ten problém je ještě větší, než jsem si myslela. Protože podle našich pravidel překladatelské služby nejsou povinny dokumenty přeložit, protože my je nedáme v termínu. Myslím, že ten termín je dva nebo tři týdny, ale nejsem si úplně jistá. Ale když se podíváme na naši práci, no tak to je v podstatě ve snové pozici tady takovýto termín. Navíc to není tolik textu, teď je to pár vět. Celkem dohromady je možná dvě stránky, když se na to podíváte. Ale proč o tom tak dlouho mluvím? Myslím si, že je totiž potřeba, aby se o tomto komunikovalo s lidmi, kteří jsou za toto odpovědní, tak aby pochopili, jaké dopady na naši práci to má. Že máme překladatelskou službu takovou, jako máme. Takže přestože si myslím, že to není moje chyba, tak těm z vás, kteří kompromisy dostali příliš pozdě, se omlouvám ale já jsem je mohla připravit až včera večer, protože jsem až včera pochopila některé pozměňovací návrhy. U jiných jsme prostě pracovali s nástroji, které jsme měli k dispozici. Takže souhlasím s Joranem a myslím si, že bychom se nad tím měli zamyslet, jestli bychom prostě měli mít nějakou prioritu v rozpočtovém výboru, nebo jestli by se struktura překladatelského oddělení eh, neměla změnit tak, aby odpovídala rychlosti naší práce. Děkuji. Já navrhuji, abychom eh, tímto skončili s tímto problémem. Kdo chce hovořit o nějakém věcném eh, problému ohledně toho, jak se staneme eh, harmonogram prací v rámci koordinátora, také jsou tady lhuty, které se dávají sami zpravodajové, protože eh, čím větší je sklus eh, jak v té počáteční fáze, tím více se to potom zablokuje později. Nyní se pustíme do hlasování. Rád bych připomněl, že EPP má právo na 16 hlasů a je mi řečeno, že 16 příslušníků EPP tady je, včetně mě samého. To znamená, že pokud tady bude někdo 17, tak já nebudu už hlasovat. Eh, ale musíte mi dát vědět. Eh, sociální demokraté mají právo na 11 hlasů, eh, ALDE na 5, Zelení na 3 hlasy, ECR e na 3 a GUE na 2 hlasy. Takže toto připomínám. Ano, paní Karvajo, prosím. President, uh, I'm sorry. Omlouvám se, pane předsedo. Ráda bych jenom vyjasnila rád bych jenom věděla, jak to vypadá s GMES, jestli jsme se rozhodli to odložit nebo ne. Já si myslím, že máme další argument ještě tady. Pokud se rozhodneme den před ITRE, tak v podstatě si tím podkopáváme vyjednávací pozici, protože ITRE čeká na naše rozhodnutí. Budeme mít více času na to, abychom se snažili prosadit svou pozici, když budeme hlasovat dnes, než budeme-li hlasovat pouze den před eh, schůzí ITRE. Ale nechám to na vašem rozhodnutí. Je je Děkuji, paní Carvalho. Ano, chápu. My jsme už učinili rozhodnutí, nebudeme se k tomu vracet. Důležité je, že v jednáních s ITRE náš navrhovatel, pan eh, Abad, bude pověřen tímto jednáním eh, s koordinátory, ve spojení s koordinátory tedy. Já navrhuji, ano, pan Alvaro, velmi stručně, prosím. Jde pouze o tuto otázku. Na základě lhůt, které dodržet musíme a na základě skutečnosti, že ten poslední hlasovací seznam a oficiální verze je něco, co jsme obdrželi až včera v noci, tak zde nemáme čas na to, aby někdo požádal o oddělené hlasování či ústní pozměňovací návrhy. My jakožto frakce ovšem máme dvě věci, kde bychom to rádi učinili, takže to chci říct, aby to bylo zohledněno v hlasování protože již vám řeknu, kde to je, ale nevím, jak se vlastně postupuje, protože normálně, když jsou dodrženy lhůty, tak jsou potom i lhůty pro oddělené hlasování a pro eh, ústní pozměňovací návrhy. Ovšem v tomto případě, jak to uděláme? Budeme flexibilní, pozměníme to nějakým způsobem? Vážený příteli, nemusíte se vůbec bát, já budu flexibilní. Budu flexibilní to, co je pro mě důležité, je, aby rozhodnutí přijaté, rozhodnutí přijímaná, rozprostřeným bodem byla přijímaná dostatečně informovaně, aby také odpovídala politickým kritériím. Nařízení je tady od toho, nebo jsou tady od toho, aby pomáhala politice, nařízení respektujeme, pokud ať už z důvodu časových hůd nebo jiných se odstaneme v situaci, kdy potřebujeme flexibilně interpretovat nařízení, abychom se dobrali politického výsledku, tak se o to pokusíme. A potom to pozbuzení směrem ke flexibilitě vám navrhuji, abychom začali zprávou Helgy, protože je to zpráva, která vyvolala o něco méně poznacích návrhů než zpráva Sidonie. Takže navrhuji, abyste se všichni připravili hlasovací seznamy k této zprávě a také své hlasovací karty. Comment il n'a pas de... Le PPE n'a pas de e nemá hlasovací seznam. Eh ben, le, le, le PPE a un leader qui... EPP má lídra, který bude ukazovat kolegům. A už se to tady roznáší v sále. Dobrá. Takže je to helžená zpráva. Velká. Bon, ça y est, le PPE est en état de voter. Tak EPP už je schopna hlasovat? Výborně. Nejprve poznací návrh číslo 1 Juty Hauk. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Díky. Přijato. Poznací návrh číslo 2 pana Vogena. Má to být zařazeno za odstavec 7. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Díky. Proti? Děkuji. Přijato. Nyní budeme hlasovat elektronicky. U stavce 3, návrh číslo 3 Fernandeše a Garigy s ústním poznacím návrhem zpravodajky, který spočívá v tom, že bychom tam připojili a že strop bude podle toho upraven. Ano, kdo je pro? Děkuji. Proti? Sociální demokraté ale mají menšinu. Přijato. Není tři poznací návrh odstavce číslo pět. Nejprve kompromis číslo jedna, který by eh, který tam byl místo čtyřky pana Hagluna. Kdo je pro? Kompromis číslo jedna. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se. Přijato. Dále tedy čtyřka mizí, ovšem šestku nenahrazuje kompromis číslo jedna. Dobrá, takže hlasujeme o šestce paní Vertmanové, zpravodajka je pro, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se. Přijato. Číslo pět pana Portaše. Zpravodajka. Eh, Zpravodajce se to nelíbí. Kdo je pro? Pane Portaši. Pan Portaš ještě někdo jiný. Kdo je proti? Všichni ostatní tak to máte smlouvu, pane Portoši, zamítnuto. Číslo 7 pana Vogena a pana Ferma. Zpravodajce se to opět nelíbí. Kdo je pro? Sociální demokraté a, a paní, eh, kdo je proti? Většina zamítnuto. Eh, k odstavci číslo 7. Eh, návrh Fernandeša Garegy s ústní změnou. The Institution. Zpravodajka je pro. Non, pardon, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi, oui, oui. J'ai oublié le 8. Ano, promiňte, zapomněl jsem na osmičku pana Portaše. Zpravodajce se to líbí. Kdo je pro? Většina. Kdo je proti? Menšina. Zdrželi se? Přijato. Bravo, pane Portaši, můžete si blahopřát. U devítky tam máme drobný ústní poznací návrh, zpravodajka je pro, kdo je pro, většina, kdo je proti, menšina, kdo se držel, přijato. Nyní poznací návrh, ano, pane Vogane? K pozněvacímu návrhu 10. Já se domnívám, že zpravodajka chce, oddělené hlasování, protože nesouhlasí s poslední větou. Možná je to spíše jazykový problém, protože cílem naší skupiny bylo poskytnout co nejvíce informací občanům a myslíme si, že tato situace by se dala vyřešit tím, kdyby se vyškrtla dvě slova a to much of. Čili to navrhuji jako kompromis. Je vous remercie. Qu'en pense le rapporteur? Děkuji, co se o tom myslí eh, zpravodajka. Zpravodajka souhlasí, dobrá. Ano, eh, Geran také. Takže nechám hlasovat o celém poznacím návrhu takto změněném se souhlasem zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Děkuji panu Volganovi. Jedenáctka opět pana Vogena, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Barbara je proti. No, no, no, no, no, no, no, no. no Barbara má problém s monsieur Vogan. Barbara má nějaký problém s panem Voganem, to je jejich věc, dobře. Je to přijato navzdory opozici Barbary. Nyní dvanáctka pana Maňky. Spravodajka je proti. Kdo je pro? dvanáctku. Vezmeme to elektronicky. Žádám pokyny své frakce. Moje frakce je pro? Ano, takže všichni jsou pro, kromě zpravodajky. Hlasování je uzav- zahájeno uzavřeno. Voty klu. Hlasování je uzavřeno. 27 pro 6 proti. Pan Maňka je spokojen. Nyní návrh číslo 13, kde máme, tam nám vznikl kompromis číslo 2. Kdo je pro kompromis číslo 2? Vypracování na základě 13. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se, většina byla pro, takže tím pádem je 13. nahrazena kompromisem číslo 2. Opět se nám to objevuje na scéně pan Vogen. Řekli bychom, že to je pokryto již kompromisem číslo dva. Ano, je to tak. Pan Vogen také s tím souhlasí, my rovněž jsme spokojeni. Nyní číslo 15. Tady máme kompromis číslo 3. Navržený zpravodajkou. Kdo je pro kompromis číslo 3? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato a nahrazuje tedy patnáctku. A zahrnuje také šestnáctku. Ano, souhlasí s tím panové Fernandeša Gariga. A nyní sedmnáctka pana Bortaše. Tentokrát je zpravodajka proti. Kdo je pro? Mhm. Tak vezmeme to elektronicky. Hlasujte, prosím. A EPP mi musí dát pokyny. Ano, hlasování ukončeno. Hlasování ukončeno. Co nám říká zařízení? Zařízení říká, že to bylo zamítnuto 23 hlasy. A není. Návrh číslo 18. Paní Gresle? Já jsem chtěla dílčí hlasování o 18. a to z toho důvodu, že eh, to bylo předloženo později a ta slova is already stretched by měla být součástí dílčího hlasování. A potom considers až po work by také mělo být součástí dílčího hlasu. Všichni vědí, odsud je paní Gressle, takže to rozdělíme až po which is already stretched. K té první části tedy. Spravodajka, co se, co se o to myslí o té první části? Já jsem proti. Takže kdo je pro první, kdo je pro pozměňovací návrh? První část. Kdo je proti? Takže první část byla odmítnuta a druhá část není, zpravodajka je pro? Ne, proti. Proti. Ano, pane Fernandeši. Merci. Děkuji. Cílem tady je zachovat první část a stáhnout. On, my jsme totiž proti, jde nám o stažení té druhé části, vypuštění toho textu. Je parle de l'amendement original. Hovořím o původním pozněcím návrhu. tak tady si to chviličku vyjasníme. Poznací návrh pana Portaše má za cíl nikoli nahradit odstavec 11, ale připojit tam něco. Ne, ne, ne, vypustit z toho něco. A promiňte, já jsem to špatně pochopil. Takže pan Portaš by si přál nahradit odstavec 11 svým poznacím návrhem číslo 18 bylo požádáno o dílčí hlasování. První část 18 byla odmítnuta. A teď budeme hlasovat o druhé části. Pane předsedo, myslím, že musíme hlasovat znovu, protože podle mého výkladu EPP nehlasovala tak, jak oznámila, že si přeje hlasovat. Bon, Inge, est-ce que l'interprétation d'Elga est... Inge, říká to Helga správně? Pane předsedo, já jsem se domnívala, že budeme hlasovat pouze o e, žádosti o doplnění pana Portaše, e, ne o původním textu. A k tomu, co požaduje navíc pan e, Portaš, tak my jsme proti první části toho, co tam chce vložit pan Portaš, ale jsme pro druhou část toho doplňku. A navíc to je vlastně ten původní text. Tady je chyba v těch pozměňovacích návrzích. To je celé. Tak, promiňte, já to chápu, ale máme tady pán Portaše. Já to chápu tak, že jeho poznací návrh není doplněk, ale jeho cílem je nahradit, pardon, škrtnout. Škrtnout v textu. Donc, autrement dit, si... Jinak řečeno, pokud eh, odmítneme celý poznací návrh pana Portaše, tak potom automaticky bude přijat odstavec 11.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 Alors, recommençons. Moi, je, je n'y tak začneme znovu. Já to vůbec nechápu. Vůbec se v tom neorientuji. Takže to rozdělíme do dvou částí. Pokud to zvládnete vy, já teda se v tom příliš neorientuji, a pokud to zvládnete vy, tak dobrá. Ano, pane Fernandeši, je to jednoduché, pokud se podíváme na ten původní text, Potom, jak postupovat podle pravidel, to nevím, ale to nechám na vás. Víme, že na první části se shodneme. Pokud je o druhou část, tu si přeme vypustit a třetí část s tou souhlasíme. Samozřejmě, pokud potom hovoříme o poznacím návrhu pana Portaše, kde jde o vypuštění textu, tak eh, vlastně tam musíme hlasovat opačně, tak abychom se dobrali k tomu, jaké je naše přání oproti výchozímu textu. No, Bon. Alors voilà ce que je vous propose. Tak já navrhuji toto. To je ale příběh. Máme tady příliš mnoho Portugalců v této věci. S překladem do polštiny. A chcete, aby se shodli. Takže nejprve nechám hlasovat o poznacím návrhu pana Portaše, který se nejvíce vzdaluje původnímu textu, pokud to dobře chápu. A e, cílem tohoto návrhu je vypustit celou druhou část toho odstavce. Nebo té věty. Ano, to rozdělení, tím se budeme zabývat později. Takže nejprve, kdo je pro poznací návrh pana Portaše? Bez dílčího hlasování, bez, bez rozdělení. Zpravodajka je proti. Kdo je proti? Všichni ostatní. Takže tím pádem Máme tady druhé řešení. Kdy bychom hlasovali o první části, čili nyní bude dílčí hlasování nikoli o pozměňovacím návrhu pana Portaše, ale o polovině, rozdělíme to v polovině druhé věty. Či u toho odstavce dáme dílčí hlasování. Dílčí hlasování se týká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 Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Pokud vím, EPP chce škrtnout tuto část textu, ale ostatní to chtějí ponechat. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. Teď suspens, teď napětí. 18 k 18. Takže ne, ne, ne, to se týkalo výchozího textu, nikoli poznacího návrhu, takže to bylo přijato. A nyní druhá a poslední část. E, domnívá se, že březnová prezentace střednědobé strategie pro nemovitosti pro tři pracovní místa je klíčová. Kdo si přeje zachovat tento text? Všichni předpokládám. Je to klíčové. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se někdo? Nikdo? Takže nakonec to vypadá tak, po všech těchto peripetích, že jsme zachovali odstavec 11 tak, jak byl původně navržen. Ano? Dobrá, teď se trošku vydechneme. To byl poznací návrh číslo 18, nyní číslo 19. Druhá část 19 odpadá, pokud byla 18 přijata, 18 byla přijata. Oh, okay. Ne, ne, ne, pardon. Takže devaten, devat, o 19 musíme hlasovat. Zpravodajka je pro, kdo je pro? 19. Tak opět to vezmeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. 19 pro, 15 proti. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 20 Inge. 18 nebyla přijata, či to neodpadá. Máme tady dílčí hlasování. Nejprve část až po slova Andor Strasberg. K té první části Inge, prosím, já bych ho chtěla stáhnout, tento poznací návrh. Dobrá, děkujeme vám. Takže nebudeme hlasovat o hygieně rukou, to je škoda, a 21. panu Fernandeša Garigy. Iberický pozvací návrh, zpravodajka je pro. EPP je pro, ostatní se připojili, je to přijato. Číslo 22. Bavorský pozvací návrh. Zpravodajka je pro. Ostatní jsou pro. Pár lidí je proti, ne, je to přijato. Blahopřejeme paní Holmajerové. Pan Vogen je velmi aktivní, číslo 23. Zpravodajka je tomu příznivě nakloněna a EPP rovněž i ostatní frakce. Já vám děkuji, je to přijato. A mm, pan Portaš odpadá tentokrát, to 24, ale neodpadá v případě návrhu číslo 25. Zpravodajka eh, není pro. Kdo je pro 25? Děkuji. Dva. Kdo je proti? Většina. Zamítnuto. Číslo 26 eh, panu Fernandeša Garegy. Zpravodajka je pro, pokud by mělo jít o doplnění. Pane Fernandeše, prosím. Děkuji. Eh, mám tady ústní poznací návrh, eh, kterým bychom nahradili původní text, kde se říká sledování efektivnější a profesionálnější politiky lidských zdrojů. Chci to nahradit slovy efektivní řízení lidských zdrojů a připojit tam a profesionální eh, politika lidských zdrojů. Tedy účinné řízení lidských zdrojů a profesionální zaměstnaneckou politiku. Takže máme to rychle interpretovat. Jde o doplnění, nikoli o nahrazení textu. Obohacujete to. A zpravodajka je pro. Dobrá, kdo je pro tento poznací návrh? Takto ústně pozměněný. Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se, přijato v této formě. Nyní číslo 27. Tady máme opět dílčí hlasování. Nejprve první část eh, nákladově a energeticky účinná politika nemovitostí. Zpravodajka je pro první část. Kdo je pro? Děkuji. Většina. Kdo je proti? Výborně. A poté druhá část including with regard to location, eh, včetně ohledu na umístění. Tady je eh, volné hlasování pro EPP? Ne, proti jsme. Dobrá, takže vezmeme to elektronicky. Hlasujte, prosím, o slovech including with regard to location. EPP proti. Ale ostatní mají právo být pro. Hlasování je zahájeno, ukončeno. Aha, EPP vyhrála. Uh, pardon, byla poražena 15 proti 17. Vyhrála. Uh, Inge uh, a Helga je pro, kdo je pro? 28. Kdo je proti? Vyjadřete svůj názor. Většina je pro. Inge vyhrála. Číslo 29 pana Bogena. To bylo staženo, pardon. Stáhl jste to, ano. Třicítka pana Bogena. Místo toho tu máme kompromis číslo čtyři. Kdo je pro kompromisní návrh číslo čtyři? Děkuji. Děkuji panu Vogenovi. kdo je proti. Nikdo. Takže kompromis číslo čtyři nahrazuje poznací návrh číslo 30. A vztahuje se to na vícero poznacích návrhů, mi tady říkají. U jedna třicítky. První věta Eh, pokryta předchozími odstavci. Druhá část, eh, tu jsme právě pokryli hlasováním o kompromisu číslo 4, takže hlasujeme už jen o poslední části, která se týká Domu evropských dějin. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Nevím, proč se Salvador usmívá. Kdo je proti? Nikdo? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel? Salvador Jasa. Číslo 32 Juty, zpravodajka není pro. Eh, kdo je pro 32? Eh, kdo je proti? Děkuji. Mnoho vás nehlasuje. Zdrželi se? Ne. Zdá se mi, že většina byla proti. Jen sociální demokrata hlasovali pro. 33. pana Maňky, kterou nahrazuje kompromis číslo 5 kdo je pro tento kompromis? Sociální demokraté nejsou pro. Kdo je proti? Ano, ale vy máte menšinu, takže to, to se omlouvám. Je to přijato. 34. pana Maňky, zpravodajka je proti. Kdo je pro 34? Máme zde opět sociálně demokratický blok. Kdo je proti? Všichni, kdo nejsou sociální demokraté je to zamítnuto. 35. paní Holmajerové, to už bylo pokryto kompromisem číslo 4, takže nyní nechám hlasovat o návrhu zprávy v takto změněné podobě. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se přijato a blahopřejeme Helze. Děkuji kolegům za to, že hlasovali efektivně a v rozumných lhutách. A nyní můžeme přistoupit ke zprávě Sidonie Alžbety Jendřejevské. Tady máme 200, pardon, 118 poznacích návrhů. Sidonie navrhuje, abychom nejprve hlasovali o kompromisech. Unblock. Ne, ne, ne, ne. Tak postupně o kompromisech. Ale to by znamenalo, že nechám hlasovat nejprve o všech kompromisních návrzích, nikoli v tom eh, pořadí, v jakém jdou. Oui, dans l'ordre alphabétique. Pardon, v alfabetickém pořadí. Ano, ale začnu tedy Ačkem, potom bude Bčko a potom se vrátíme k těm hlasováním, po těch kompromisech, k těm hlasováním o návrzích mezi tím. Ano, všichni to takto pochopili. Všichni máte k dispozici eh, návrhy kompromisních návrhů v jazyku, kterému rozumíte. Ano? Pokud někdo bude potřebovat další vysvětlení, tak je poskytneme. Začneme kompromisem A. Ne, Garance bere slovo. Omlouvám se, pane předsedo, že se vám pletu do tohoto pořadí hlasování. Ale toto je kompromisní návrh, který se zabývá tím, o čem už jsme hovořili, když jsme se s komisí bavili o dokumentu pana BGho. Žádám zpravodajku, jestli by nebylo možné zahrnout vysvětlení na časování, protože se to týká návrhu hodnocení na půl cesty. Já bych rád, aby jsme tam zahrnuli větu, o které jsme se bavili s panem komisařem Levandovským. Požádat tedy o návrh během nebo do konce prvního čtvrtletí roku 2010. Pololetí. Takže je to návrh ústního pozměňovacího návrhu zpravodajky, která souhlasí. Dobrá, takže děkuji, Garane. Děkuji, Sedonie. Nechám tady hlasovat o kompromisu a s tímto upřesněním ohledně harmonogramu první semestr, první poletí. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o kompromisu B zpravodajky. Kdo je pro? Ne? Pardon, pan Alvaro? Děkuji. Já jsem se právě ptal eh, již na začátku, zda jsme flexibilní, co se týče ústních podměnacích návrhů. Jinak si myslím, že je jazyková chyba, protože v anglické e, verzi chybí slovo which mezi ability a is, ale to je něco, co je možné rychle vyřešit. Já bych ale rád doplnil, že po points L to use bych tam rád měl and education, protože Věřte mi, být mladý samo o sobě to není žádná hodnota. Tam je důležitým faktorem vzdělávání. Proto bych tam chtěl rád doplnit po tom slově youth and education. Eh, madame le rapporteur. Paní zpravodajko? If I understood correctly, refer- pokud jsem to dobře pochopila, tak se to týká druhé zmínky o mládeži, v B. Pokud ano, tak je to v pořádku, ale ne v případě první zmínky. Protože potom, pokud tomu dobře rozumím, tak by tam bylo připomíná, že investice do mládeže a do vzdělávání představuje investice do současnosti, do budoucnosti. Pak by to bylo v pořádku. We youth and education. Ano, youth and education, mládež a vzdělání. Pan Avaro říká, že mládí není hodnota. Pan Alvaro to říká, protože je mlad. Je souhaite que vous le disiez très longtemps. <laughs> Přeji vám, abyste takto mohli mluvit dlouho. Bien. Bon, alors, avec ces précisions. Takže s tímto důležitým upřesněním, za které děkujeme, kdo je pro? Kompromis B. Kdo je proti? Zdrželi jste? Přijato jednomyslně. Není kompromis C. Nikdo se k tomu nežádá o slovo, všechno je jasné, žádné změny. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji. Nyní kompromis D. Spravodajky Garanci přeje vzít slovo. Děkuji. Když se... Ne nic, pardon, to bude na pozdější kompromis. Donc. Dobrá, takže kde? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Není kompromisní návrh E. Sedonie, prosím. Mám tady důležitou připomínku, která se týče kompromisu E a to, že to nepokrývá pozměvací návrh číslo 27. Následně tedy budeme muset hlasovat o 27, až budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji, Sroné za toto upřesnění. Takže žádné změny v textu kompromisu E, ale je třeba vědět, že tento kompromis nezohledňuje, nepokrývá Poznací návrh číslo 27. Ty ostatní ano, ale 27 ne. Kdo je pro? Proti? EPP má unavené ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále kompromis F. A ah, tady máme zlé úmysly. Pan Alvaru si žádá slovo. Děkuji. Jde o to, že bych chtěl, aby zde bylo oddělené hlasování a to tam v té oblasti, v druhém osnaci, tam, kde to bylo změněno, to more substance and ta část potom, aby to tedy odpadlo, tak abychom měli v tom druhém, v té druhé části ten původní text pozměňovacího návrhu. Takže vyžádáte dílčí hlasování. S tím, že bychom rozlišili první část, která by nezohledňovala klimatické změny, a druhou část, kde by se kde by do toho vstupovala ta věta o klimatických změnách. Tak? Ne? Tak promiňte. Ne, mně jde o to, aby ta druhá změna, která tam je, je toto Environment a Social Policies, to se to týká, aby to bylo vyjmuto, tak, aby ten původní návrh, který jsme v textu měli, totiž with substance and resources, aby to tam zůstalo, aniž by to bylo dále špecifikováno. Protože nevím, zda bychom se měli pouštět do takovýchto diskuzí, abychom diskutovali o tom, která oblast je zajímavá či ne, protože potom bychom tam mohli dávat i finanční a ekonomickou krizi a bezpečnost a další věci. Bien. Bon. Dobrá. Ano, Jamesy? Euh, Já mohu navrhnout, pane předsedo, abychom hlasovali o 43 a 44 odděleně. Za svoji frakci jsem, eh, tady souhlasím s tím, co řekl pan Alvaro, protože to, co říká původní text 43, tak to je přesně to, co je u tohoto textu 2020 předseda. Takže je jednodušší stáhnout kompromisní návrh a hlasovat o 43 a 44. Ne? O to nežádá Sedonie. Takže Sedonie, jak si před, abychom hlasovali? Já bych mohla souhlasit s dílčím hlasováním, ale nebyla bych proto, abychom vyškrtli celý tento kompromisní návrh, protože v něm jsou části pozměňovacích návrhů, které nejsou z mé skupiny, takže bych tím porušila svůj slib. Dobrá, takže budeme hlasovat o první části návrhu eh, vítá pracovní dokument komise o budoucí strategie EU 2020, která identifikuje tři eh, klíčové hnací síly pro budoucnost EU a eh, řeší reálné výzvy, kterým musí EU čelit. Na základě široké diskuse o evropské ekonomické strategii domnívá se, že tato strategie by měla klást větší důraz na boj proti nezaměstnanosti, zdůrazňuje a tak dále. A končí to slovy more substance, více obsahu. To už bude ta druhá část potom. Takže k této části kompromisního návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak musíme hlasovat elektronicky, promiňte. Eh, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. Hlasování je uzavřeno. Co nám říká stroj? 19 pro 13 proti. Takže tato část byla přijata. A nyní druhá část. With more substance, více obsahu, zejména v oblasti klimatických změn, eh, ekologické a sociální politiky, což se nepřeje pan Alvaro. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Druhou část. Kdo je proti? liberálové a konzervativci, ale jsou v menšině, takže bylo to rovněž přijato. Nyní kompromis G zpravodajky. Kdo je pro? Ne, pardon, zpravodajka si přeje k tomu promluvit. Děkuji. Mám ústní pozměňovací návrh, to je můj první ke Gčku, a to z toho důvodu, že když jsme to předkládali, tak se něco v tom úřadě něco stalo. Prvek socialistů mě unikl a to, že se mělo vyškrtnout slovo tradiční. Oni si to nevšimli, v dokumentu to nebylo zaškrtnuto, takže v tomto případě beru v úvahu, že se jim nelíbí slovo tradiční a navrhuji, abychom slovo traditional nahradili slovem fundamental. Máte to i na papíře. Druhý pozměňovací návrh, to je třetí řádek, že ano? Ano. Který by poškodil základní politiky EU, nikoli tradiční. A potom po slovech horizontální povaha, horizontal character, bychom dali toto slovo. Hraje hlavní úlohu v plánu oživení evropského hospodářství. Tečka. Je vous remercie, monsieur Alvaro. Děkuji, pan Alvaro. Děkuji. Budu mluvit anglicky. Moje skupina by byla pro G, byť tady máme problém s jedním krokem. Pokud se to dá vyřešit ústním pozměňovacím návrhem, tak by to bylo dobré. Škrtnout slova or common agriculture a společnou zemědělskou politiku. Já vím, že pro některé politiky je to důležité, ale my jsme používali tyto prostředky pro Galileo. Pokud chcete vytesat do kamene, že tyto uh, prostředky jsou nedotknutelné, tak v pořádku, ale potom bychom se museli stavit proti celému pozměňovacímu návrhu. Takže kdybychom vyškrtli slova or common agriculture, tak my bychom podpořili tento kompromisní pozměňovací návrh, jinak bychom museli hlasovat proti. That... Mně jde o to, že pakliže do toho zahrneme zemědělství, můžeme tedy hovořit o společném zemědělství nebo ne, to bylo součástí několika pozměňovacích návrhů. Takže já pro tuto chvíli nemůžu souhlasit s vaším ústním pozměňovacím návrhem. Dobrá takže tam nebude dělčí hlasování. Každý se umysl odpovědnosti. Ovšem, ponecháme, tedy respektive nechám hlasovat o ústních pozměňovacích návrzích, konkrétně tedy návrhu paní Sidonie nahradit slovo traditional, tradiční slovem fundamental, základní. Kdo je pro? Kompromis G. Takto změněný. Děkuji. Kdo je proti? Liberálové jsou proti z důvodu, který byl objasněn. Pardon. Eh, Liberálové, zelení a GUE z důvodu, které nám vysvětlil společný mluvčí těchto tří frakcí, pan Alvaro. A nyní kompromis H. Tady k tomu chce něco říct Geran. Ano, já jsem měl ústní pozněvací návrh. Tady se jedná o politiku průzkumu vesmíru a z toho důvodu si myslíme, že je potřeba vysvětlit, že tato politika se netýká jenom raket nebo vysílání kosmonautů na měsíc. To by se asi řadě občanů nelíbilo. GMS je důležitý i z hlediska životního prostředí, takže my bychom rádi, aby po slovech technologický pokrok bychom také měli slovo ekologický, tedy podporovat evropský vědecký, technický a ekologický pokrok. C'est une remarque. Tak to je opravdu politicky důležitá připomínka. Předpokládám, že zpravodajka je nadšena tímto doplňkem. Helga souhlasí. Pardon, teď jsem si spletla naše zpravodajky. Sedonie je pro, samozřejmě, a, a Helga No, Helka vypadala smutně. Takže kdo je pro kompromis H, to vylepšený Geranem? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Všichni jsou pro životní prostředí. Bylo to přijato. Nyní, pardon, vy jste se zdržel? A promiňte, zdržela. Já bych se ráda zdržela, vy jste se nedotázal, kdo se zdržel. Eh, promiňte, promiňte, Helgo. Dobrá. Takže jsme si znamenali, že kosmická politika může sloužit životní prostředí, takže tuto představu zelení nepodporují. A není kompromis I. Nikdo se nežádá slovo, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Kdo se zdržel? Jeden poslanec se zdržel. Pan Portaš. Dále kompromis je, který je poněkud složitý. Tady se žádá dílčí hlasování, rozdělení do dvou částí, s tím, že první část, ne, to jsem se spletl. Takže prosím, Sidonie. Před půl hodinou mě bylo řečeno, že pan Goodmanis by rád stáhnul svůj pozměňovací návrh 66, což ale má dopad na jednu z věd v tomto kompromisu, kterou jsme z jeho pozměňovacího návrhu do Ječka zapracovali. A přečtu tu větu, kterou budeme škrtat. Připomíná, že 4,5 miliardy z ESF a e RDF pro léta 2006 až 2007 nebyly využity členskými státy a apeluje na komise, aby spolupracovala a tak dále. To je ta věta. Čili to byl druhý prvek, a z jakého důvodu bylo dílčí odhlasování. Takže nebudeme hlasovat o druhé části, protože byla stažena. Což znamená, že už vlastně nemáme dílčí hlasování. Že druhá část odpadá, protože to, to bylo zohlednění pozměňovacího návrhu, který jeho autor stáhl. Takže hlasujeme jednou o kompromisu je, který už obsahuje pouze první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak bylo rozhodnuto. Nyní kompromis K. Nikdo se nežádá slovo. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis L. Nikdo se nežádá slovo. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Helga je proti a pan Portaž také. Zdrželi se? Přijato. Kompromis M. Nikdo nechce slovo, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Pan portaž, zdrželi se? Někdo? Přijato. Kompromis N. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Přijato. Kompromis O. Nikdo se nechce zjistit slovo. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Někdo? Zdrželi se? Přijato. Kompromis P. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Dva jsou proti. Zdrželi se? Jeden se zdržel. Přijato. A tím jsme vyčerpali kompromisy, takže děkuji a nyní se pustíme do ostatních pozměňovacích návrhů, které nebyly zapracovány do kompromisu. Alors, l'amendement 1. Nejprve pozměňovací návrh 1 od Juty Haug, který přidává text k jedničce. je pro, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, děkuji, zdrželi se, přijato. Dvojka a trojka odpadají, protože byly součástí eh, kompromisu. Čtyřka paní Balzany a Derang eh, je proti, kdo je pro. Tak elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Jedná se o pozněvací návrh číslo 4. Uzavírám hlasování. Devatnáct proti, takže zamítnuto. A nyní pětka od paní Vertman. Paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Dobrá, tak opět elektronicky. Takže pětku Hlasujeme elektronicky. Odhlasovali jste. Uzavírám hlasování. Výsledek zamítnuto 16 hlasy oproti 13. A následně tedy šestka od paní Balzany a pana Ferma, kdo je pro. Spravodaj je pro. Kdo je proti? Většina pro, takže přijato. A potom máme ústní pozměňovací návrh od zpravodajky k sedmičce, eh, které má nahradit internal assessment slovy own assessment, takže na místo vnitřní vlastní. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? A přijato. Sedmička od Juty Auk, paní zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Osmička od pana Bicota, Paní Bicota, pardon. No. Nemá to být Bicota? Co se rád dělá Bicoto? Spravodajka proti, kdo je pro? Barbara je pro? Má na to právo. Kdo je proti? Teď je proti, dobrá. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Devítka. Budeme hlasovat od paní Valcany a pana Ferma. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Levice. Tak, elektronické hlasování. Pan Alvaro nemá rád, kdyby... By se, by, se, by se mu nelíbila takováto situace, kdyby se zelení připravovali k levici a má pravdu. Uh, uzavírám hlasování. A 15 proti 14. Zamítnuto. Teď pozdějovací návrh 10. Lid EPP, zpravodajka je pro, kde je pro, kde je proti. Zamítnu to tedy. Teď jedenáctka. Dan Jensen. Ten je identicky desítce. Kdo je pro? Spravdo je pro velká většina, kde je proti, malá menšina, takže přijato. A nyní... 12, 13, 14, 15, 16 odpadají. Nyní 17. Sedmnáctka. zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti většina je proti, zamítnuto. Osmnáctka a devatenáctka. Ale hlasujeme o nich eh, samostatně. Osmnáctka paní Bizoto, zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Většina proti. Devatenáctka. Elity EPP, kdo je pro? Zpravodajka je pro. Děkuji, kdo je proti? Helga je proti. Kdo se zdržel? Přijato. Nyní dvacítka, což je italský návrh podpořený zpravodajkou. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Socialista Helga. Takže přijato. Kvůli C odpadají 21, 31, 59, Dčkem odpadají 22, 23, 24, 25 a 26. Takže se dostáváme k 27. Ale to je zapracováno do kompromisu E. Ne? Je třeba o tom hlasovat? Dobrá, takže 27. paní Holmajerové. A stanovisko zpravodajky pro. Kdo je pro 27. Děkuji. Kdo je proti? Většina pro. Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Nyní 28. paní Hercogové. To je pokryto, že? To už je zapracováno. Dobrá. 29. paní Vertmanové. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 30. paní Bezoto. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Těsnou většinou. Přijato. 31. Přátel se PP. Je to zapracováno? Ano. 33. To je opět italský pozměňovací návrh. 33. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo se netroufá být proti, kdo se zdržel. Viva Italia, přijato. 32 odpadá tím pádem. 34. To je mezinárodní a mezifrakční poznací návrh. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Socialisté ale jsou izolováni, takže přijato. 35, 36, 37 odpadají, 38 taktéž, nyní číslo 39. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Pro 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní 40. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato číslo 41 Juty Hauk. Tady to máme rozděleno do tří částí. První část od slov points out po slova in this context. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Elektronicky. Nejprve první část, tedy 41. Hlasujte, prosím. Hlasování je zahájeno, ukončeno. 15 ku 15. Tentokrát to bylo zamítnuto, protože je to pozměňovací návrh. A nyní druhá část. Spravodajka je tentokrát pro. Kdo je pro? Velká většina. Kdo je proti? Zdrželi se. Dobrá. Třetí část. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Tak musíme hlasovat elektronicky. Uvidíme, zda bude výsledek stejný. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. Mhm. A 15 ku 14 tentokrát. Takže třetí část byla přijata. Doufám, že ten výsledný text bude není koherentní. 42. Paní Holmajerové a pana Webra. Bavorský poznací návrh, kdo je pro něj? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Helga se zdržela. 43 a 4 odpadají. 45. Opět to máme rozděleno do tří částí. Nejprve první část od slov Consider that this exercise po slovo monitoring. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Musíme elektronicky. Hlasujte prosím o první části 45. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Napětí 15 15 opět. To je úžasné, zamítnuto. A nyní druhá část. Spravodajka je opět pro. Kdo je pro? Všichni jsou pro. Proti, zdrželi se. Dobrá. A nyní třetí část, opět elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 15 ku 15. Tentokrát tedy zamítnutá třetí část. No, před chvilkou tady někdo... Hm. Št... 45 první část bylo zamítnuto, takže o 46 se paní Bezuto hlasujeme. Kdo je pro? Spravodajka je proti. Kdo je proti? Všichni jsou proti. Paní bezo to nám mizí. A nyní poznací návrh Juty Hauk. Odpadá, protože jsme odmítli třetí část. 45, takže omlouvám se u to, ale odpadá to. A nyní 48, Gorana paní Bazany, zpravodajka je pro. Všichni jsou pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 49, 50, 51 odpadají, což ovšem neplatí o 52. Tady je zpravodajka pro, kdo je pro. Velká, velká většina. Proti zdrželi se přijato. Nyní 53, 4 a 5, 6 odpadají. Takže 57. Tady je zpravodajka proti. Pardon, 56. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Velká většina je proti. Zamítnuto. Není 57. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. 58, kompatibilní s 57. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Její frakce, doufám. Ostatní taktéž. Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní číslo 59, to bylo zapracováno do kompromisu C, nemusíme o něm hlasovat, 60 a 61 odpadají. Nyní 62 paní Jensenové. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Musím hlasovat elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Výsledek pro paní Jensenovou je 12 k 12, takže zamítnuto. Není číslo 63, to je zapracováno již. Číslo 64, opět paní Jensenové, tentokrát je zpravodajka pro. Kdo je pro? Všichni proti, zdrželi se. Přijato. 65. pana Gormanise, zpravodajka je proti, kdo je pro? Její frakce, kdo je proti? Ostatní Zamítnuto. 66 byla stažena. 67 a 68 jsou již zapracovány do kompromisu. Nyní číslo 69, paní Bizoto. Garant tomu chce něco říci? Děkuji. Poprosím vás, abyste zvážili 68, protože mně není úplně jasné, jestli je to opravdu pokryto tímto kompromisem. My si myslíme, že by se o to mělo hlasovat zvlášť. Que pense madame le rapporteur? Co se o tom myslí zpravodajka? No, já si myslím, že toto byste měl říkat ve chvíli, kdy se hlasuje o kompromisech, takže nechám na panu předsedovi, jak se rozhodne, ale jako zpravodajka prostě podle mě to bylo kryto, hlasovali jsme o tom jako o, kry, o pokrytém, takže je to odhlasováno. On considère que c'est couvert. Dobrá, domníváme se, že už to bylo zapracováno. Ovšem, 69. paní Bizoto, tam je zpravodajka pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Socialisté ale jsou v menšině. Přijato. Číslo 70 Láslo Suriana. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 71 je zapracováno do kompromisu K. 72. O té musíme hlasovat. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? EPP slabě, kdo je proti? A, EPP je rozdělena v této věci, je to zamítnuto. Číslo 73 už bylo zapracováno, číslo 74 není zapracováno, Laslo Suriana, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, proti, zdrželi se, přijato. 75. paní Genesové. Tady máme ústní poznací návrh na hradě dvakrát eh, kapitola 2 a eh, kapit, eh, slovy kapitola 2. Ano, před 2 a neexistuje. Kdo je pro tento poznací návrh paní Megenestové? To je sympatické jméno. V době aperitivu, kdo je proti? Musíme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o návrhu paní Megenesové. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Konec hlasování. 16 pro, 12 proti. Paní Megeresové to vyšlo. 76, 77 již byly zapracovány. Číslo 78 Eidera. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Jeho frakce, kdo je proti? Ostatní frakce. Takže zamítnuto. to. 79. Opět italský změnový návrh. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 80. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Vezmeme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Všichni hlasují. Konec hlasování o 80. 15 pro 14 proti přijato. 81 kompatibilní s 80. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Výrazně zamítnuto. Číslo 82. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 83, 4, 5 odpadají. 86 nikoli. Takže zpravodajka je proti, kdo je pro 86. Nemnoho lidí, kdo je proti, všichni zamítnuto. Číslo 87 stejných autorů, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Všichni zamítnuto. Číslo 88 již bylo šetřeno. Číslo 89 opět italský změnový návrh. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se. Itálie vítězí. Číslo 90. Panu Alvara, to je důležitá osobnost eh, v našem výboru, paní Holmajerové, což je rovněž výrazná osobnost. Pane je samozřejmě pro, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, mohou být spokojeni, blahopřejmě jim. Číslo 91, eh, pana Ferma a paní Bazány, je zpravodajka je pro, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti zdrželi se, přijato. Nyní u 92 stejných autorů má pan Alvaro otázku. Jenom otázku na autory. Kde je ta poznámka pod čarou? Kde je ten odkaz na program Erasmus Mundus v tom pozměňovacím návrhu? Či když tam dáváme poznámku pod čarou, tak by to tam někde mělo být napsáno, ne? V textu. rapporteur. Paní zpravodajka, v původním textu se objevuje Erasmus Mundus, jak správně říkáte. V pozměňovacím návrhu paní Balcány a pana Farma tento odkaz mizí. Ale nebylo to jasně zjevné z toho dokumentu. Normálně by to totiž mělo být v původním textu tučně a proloženě ale nebylo. Já bych chtěla, aby to původní znění tam zůstalo. Já musím říct, že mi to trochu zmátlo, protože v odstavci 38, v té verzi, která byla rozeslána včera, se nezmiňuje Erasmus Mundus. Ne, ale tady se hovoří o původní zprávě. A pokud nebyl pozměňovací návrh na výmaz, pokud se o tom nebude hlasovat, tak zůstane původní text. Oui, autrement dit. Ano, takže jinak řečeno, pokud jsem to správně pochopil, zpravodajka navrhuje, abychom v tom textu opět měli zmínku o programu Erasmus Mundus. Leda, že by autoři řekli, že tady nejde o technickou chybu, a skutečně chtějí vypustit slovo Erasmus Mundus. To mi není jasné, jak to ve skutečnosti je ale e, ta poznámka pod čarou, kterou připojuji, e, vysvětluje, že, Erasmus, že Erasmus modus spadá pod kapitolu 1a, i když je to změněno mezi jinými činnostmi. Takže já myslím, že není by bylo logické tam ponechat Erasmus Mundus a připojit tam poznámku pod čarou, kde by se vysvětlovalo, kam to spadá. Že to spadá tady pod tuto konkrétní rozpočtovou kapitolu. A pan Ferm mi ukazuje tady, že ano, že Erasmus Mundus to vypadlo omylem z poznacího návrhu. Všichni jsou pro program Erasmus Mundus a přidáme tam tu poznámku pod čarou na vysvětlení. James Ellis žádá slovo? Ne, už o to nežádá, děkuji mu. Takže jsou tady, je tady ještě ústní poznací návrh, ano, Sidonie? Ano, má, já jsem navrhla ústní pozměňovací návrh, který máte v hlasovacím seznamu, kam se přidávají tři slova, including Special Olympics. Prostě zapomněla jsem na to. Ti myslíte co, paralympiádu? Ne pro lidi s e, duševními postiženími. To jenom pokračuje na základě toho, co jsme si dohodli. Dobrá, eh, všichni se v tom orientují. Máme tady poznací návrhy a připojení Special Olympics Erasmus. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 93. pan Portaše. Spravodajka není pro. Kdo je pro? Proti. Socialisté jsou proti. Zamítnuto. Číslo 94, 95, 96 jsou pokryty. Číslo 97 pana Sala Franky. To je překvapivé. Ale zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kolega může být spokojen. Číslo 98. Zpravodajka není pro. Kdo je pro? Helga je pro. Kdo je proti? Mnoho dalších frakcí, takže bohužel zamítnuto zdrželi se, zamítnuto. Číslo 99, 100, 101, 102 nám odpadají, jsou zapracovány. Číslo 103, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 104, 105 a 106 již byly zapracovány do kompromisu, takže číslo 107 pana Portaše, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? zdrželi, děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 108, opět od pana Sala Franky. Asi se to týká zahraniční politiky. Kdo je pro? Zpravodajka je pro. Kdo je proti? Zdrželi se, přijeto. Číslo 109, pánu Gualtieri a dalších. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky o návrhu pana Gualtieriho. A ono je to tady modré. Není důvod eh, ve stejné hlasování. Já jsem nějak pochybil? Ano, zpravodajka říká, jsou-li pochybnosti, tak za to může předseda. No, to je tady hezká atmosféra. Ne, ono to nefunguje. Uh, Mohu poprosit eh, technický personál, aby to resetoval. Můžeme znovu začít hlasování. Výborně. Takže návrh pana Galtieriho. Hlasujte, konec hlasování a tentokrát uvidíme, kdo jak hlasuje. 18 pro, 11 proti, bylo to přijato. Číslo 110 pana Sala Franky, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 111. Pana Brantnera. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 112. Pan, pana či paní Haglonda. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 113. Haglund a pan místo Alvaro. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Sedmnáct pro, třináct proti, přijato. Číslo 114, Juty Hauk, která chce nahradit 140 milionů eh, číslem 135 milionů. Je to ústní poznací návrh. Sidonia to, Sidonia to chce nahradit. Dobrá. Takže Sidonie si chce schovat 5 milionů pro sebe. Kdo je pro tento změnový návrh? Takto upravený. Děkuji. Kdo je proti? Juta s tím souhlasí, je to přijato. Číslo 115. Se souhlasem zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? socialisté, ale je to přijato. Číslo 116, poznací návrh zpravodajky, osobní návrh zpravodajky, zpravodajka souhlasí, kdo je pro? Děkuji, proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 117, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 118, opět zpravodajky, zpravodajka je pro, všichni jsou pro, kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Není ústní poznací návrh zpravodajky eh, k šesté odrážce. Jde o vypuštění eh, textu, to je technická změna, všichni jsou pro technickou změnu, bude pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, nyní ústní poznací návrh zpravodajky k sedmé odrážce, kde bychom připojili s ohledem na stanovisko výboru pro rozvoj. Kdo je pro? Zpravodajka je pro, všichni jsou pro, kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Přijato. A teď už hlasujeme pouze o celé zprávě v takto změněné podobě. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Jeden, dva, tři. Tři se zdrželi. Čtyři. Zpráva byla přijata. Blahopřeji Sidonii a děkuji všem kolegům. En renouvelant nos excuses pour les problèmes de traduction. S tím, že se ještě jednou omlouvám za problémy s překladem. A vykázali jsme, myslím, potřebnou pružnost. Nyní poslední dnešní hlasování se bude týkat zprávy Juty Hauk. Návrh usnesení eh, a tak dále. Týká se to eh, řídicích struktur pro evropské družicové navigační programy. Je to vlastně Galileo. Všichni mají hlasovací seznam, i EPP. Alors, euh, est-ce qu'on peut voter en bloc Můžeme hlasovat en bloc. Um, nikdo není proti hlasování en bloc? Dobrá, takže nejprve hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Kdo je pro? Děkuji, proti? Zdrželi se? Jednomyslně Nyní legislativní akt samotný. Tady máme čtyři poznací návrhy Juty Amblok. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Nikdo? Tak to je úplný triumf. A blahopřejeme Jutě. Dobrá, takže tím jsme uzavřeli hlasování, protože jsme eh, možné převody prostředků eh, v bodech 14 a 15, dali do bodu 14 a 15, eh, ale požádám tedy zpravodaje, aby potvrdili má slova, pokud vím, komise nežádá o transfer, o převod prostředků. Takže nemáme o čem hlasovat. Tím pádem můžeme pokračovat bodem respektive tím, že budeme pokračovat v diskusi o informačním systému Schengen, o přechodu na druhou generaci. K tomu máme zpravodaje pana Alvara a to je bod 7 a 8 na dnešním programu, protože jde o změnu různých legislativních nástrojů, jednak nařízení a jednak rozhodnutí rady. Eh, Alexandře, takže pokud si chcete vzít slovo a stručně nám to odprezentovat. Děkuji. Myslím si, že budu moci být stručný, zejména protože ty body 7 a 8 jsou, co se týče změní textu, v podstatě stejné. Ten dokument o SISu se nyní probírá ve výboru pro vnitřní záležitosti a my jsme o tom hovořili zejména s se stínovým zpravodajem panem Kalošem Koeljem, Holmajerem. Zouš, zoukot No tak stručný jsem zase být nechtěl. Takže znovu. V podstatě, jak jsem říkal, eh, ve výboru pro vnitřní záležitosti se o tom hovoří. Pan Coelho z výboru Libe je zpravodaj. Máme v podstatě šest pozměňovacích návrhů, kterým jde zejména o to, že my doporučujeme, aby pro rozpočet 2011 se sumy pro SIS 2 dostaly do rezervy a byly uvolněny teprve, až nám komise bude moc vysvětlit, jakým způsobem chce postupovat dál. Od roku 2002 jsme vydali do, pro, za tento projekt téměř 70 milionů euro. Zatím probíhá další testování. V podstatě nevíme, zda ta technologie funguje či ne. Pozměňovací návrhy, tam jde tedy o to, že chceme, aby ta částka se dostala do rezervy, že požadujeme od komise více transparentnosti, co se týče pokroku, ale také překážek a finančních prostředků. Ty první rozhovory s komisí, eh, které jsem vedly, ukazuje, ukázaly, že se komunikace zlepšuje ve srovnání s posledními lety. Zároveň ovšem pozměňovací návrhu navrhují, aby jsme měli alternativu k SISu 2, která by zajistila lepší, účinnější využití nákladů, pokud by to nefungovalo. Právě z toho důvodu, že nechceme, aby vznikaly dodatečné náklady tím, že se změní systém, či že zůstaneme u stávajícího systému, to je tedy v těch pozměňovacích návrzích. Jinak lhůta pro pozměňovací návrhy je 12.3. a pokud se nemýlím, hlasovat zde ve výboru budeme 16. a 16. a 17. třepí a ve výboru Libe se bude hlasovat na začátku dubnu. Je to tedy velice citlivé téma a proto je důležité, že, eh, abychom se zve značné výši koordinovali s panem Koeliem. Děkuji. Děkuji. Každý chápe, že jde o velice citlivou problematiku, jednak velmi důležitou z hlediska eh, kontroly a bezpečnosti při vstupu na území Evropské unie a také z hlediska nutnosti chránit svobody. Paní Holmajerová si žádá slovo. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Já na toto téma pohlížím velice kriticky, protože se nemohu bránit dojmu, že tak, jak se dříve postupovalo s tímto, ohledně tohoto SISu 2, takže jsme se v podstatě, to byla jedna velká ostuda. Pracujeme na tom celé roky, vydali jsme velké finanční prostředky, takže bude mu třeba tedy opravdu celou věc znovu analyzovat, za co se vlastně ty finance vydaly, tím se bude muset zabývat ještě výbor Kokobu. Samozřejmě ten systém potřebujeme, ale postup komise nebyl transparentní a komise také nedostatečně komunikovala. A já jsem toho názoru, že se to musí opravdu rychle změnit, protože vypadá to, že Rada nechce tento projekt zastávajících podmínek eh, vést dál tímto způsobem, takže zde máme tlak. V lednu došlo k prvnímu takovému základnímu testu. Komise se k tomu vyjádřila tak, že není možné tento text po, test považovat za selhání. Je třeba říci ale, že část zúčastněných zemí to vidí zcela jinak, protože tento zásadní test pravděpodobně, co se týče značného kritérií, selhal takže na to se ještě budeme muset podívat. A já musím říct, že je velice nepříjemné, že musím říci, že právě když tedy má země zadávala data, tak přesně tam došlo k tomu konečnému selhání celého systému. Znamená to tedy, že jakožto rozpočtový výbor se s tímto tématem budeme muset ještě jednou zabývat. A myslím si, že opravdu není příliš velký pokrok, když my jakožto Evropané pro osmi letek zkoušek elektronického systému stále ješme, ještě nejsme schopni tento systém uvést v chod. To opravdu naši pověst příliš nevylepšilo ani u partnerů, se kterými spolupracujeme. E, Děkuji. Dovolím si doplnit váš soud o jedno svědectví. Já jsem zasedal ve výboru ministrů pro Schengen předtím, než byl komuna, komunitarizován tento systém. Předtím tedy docházelo ke schůzkám ministrů, příslušných ministrů, bylo nás 8-9, tehdy 12 členů Evropské unie. A v té době jsme rozhodli, o zavedení první verze informačního, tedy šengenského informačního systému. A již tehdy to nefungovalo. A už tehdy jsme zásadně kritizovali zvolený systém. A nešlo o komisi, ta proto nebyla příslušná, měli jsme výkonný sekretariát. Byl to systém naprosto katastrofální a Teď jsme opravdu v situaci, která není uspokojivá, protože čelíme technickému problému, který samozřejmě je trošku náročný, ale přece jenom už na to máme asi deset let zkušeností a stále ještě jsme nenalezli uspokojivé řešení. A to ani v rámci komunitárního systému. A přitom je to naprosto zásadní věc hlediska ochrany vnějších hranic. Víme, že model, řekněme, evropský politický model předpokládá, že dokážeme spojit ochranu občanů před terorismem, mafiemi a tak dále, že to dokážeme spojit s ochranou osobních svobod. A pokud eh, nemáme proto potřebné technické nástroje, tak to je opravdu velmi závažné pro Evropskou unii. Někdo jiný nežádá o slovo? Chcete k tomu ještě něco říct, Alexandře? Ne? Už nic dalšího k této věci, takže děkuji. E, jak e, nastěnil zpravodaj či navrhovatel k těmto dvěma textům, jde tedy jednak o návrh nařízení a na druhé straně o návrh rozhodnutí. Hlasování proběhne v rozpočtovém výboru 16. a 17. března. Hlasování v příslušném výboru 7. a 8. dubna a na dubnovém plenárním zasedání bude hlasovat celý parlament. Děkuji vám. Máme na pořadu na ještě jeden bod. Jde o pokračování eh, diskuse o zprávě pana Godmanise, ale pan eh, zpravodaj se omluvil z dnešní schůze a vzhledem k tomu, jak se osobně angažuje v této věci a v této zprávě, se domnívám, že by nebylo vhodné vést rozpravu bez něj. Takže, drazí kolegové, ti z vás, kteří jste vydrželi až do konce, levice nám úplně zmizela z našeho výboru. Ne, ne, Gerany ještě tady. Promiň, Gerany. Já jsem si dělal legraci. Takže vážení a drazí kolegové, já vám děkuji. Tím jsme vyčerpali dnešní pořad dne. Navrhuji koordinátorům, aby se trvali v sále, tak abychom mohli hned pokračovat a využili ještě přítomnosti tlumočníků, kterým děkuji. Děkuji. Schůze výboru je tímto ukončena.